Nitky budou odhlasované texty přeposlány příslušným orgánům a osobám eh, v usneseních zmíněných. Ještě jedna eh, procesní poznámka, tak prosím.